Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć. Witam Państwa, proszę Państwa, możemy już roz... Dziękuję Wam, dámy a pánové. E, můžeme už zahájit naše zasedání. Máme trošku spoždění. E, Pan předseda tady dnes nebude a máme před sebou hodně hlasování, tak si myslím, že nám to půjde rychle. Eh, tady kolega řekl, že nemá u sebe hlasovací kartičku, ale doufám, že jinak všichni hlasovací kartičku mají. Dostáváme se k prvnímu bodu našeho pořadu jednání. Dovolte mi, abych vám připomněl, že schůze koordinátorů, která byla původně plánovaná v rámci devátého bodu návrhu jednacího pořadu, byla odložena na příští týden, tedy na 27. ledna. Tudíž se může stát, že skončíme dnes dopoledne dříve, než 12.30, aniž by to mělo vliv na eh, náš odpolední program. Jak víte, odpolední zasedání začne tím, že se sejdeme v 15 hodin s řeckým ministrem. Eh, dnešní schůze je webstreamována. Pokud jde o zápisy, eh, pokud nebudou žádné námitky, budou pokládány za schválené. Tím přecházíme ke čtvrtému bodu a je to téma týkající se řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin. Spravodajkou je paní Lebrin, Lebrun. Jedná se o předložení návrhu trojstraného jednání a zprávy. Máme Máme tedy právo paní Bryn a týká se to řízení výdajů, jak už jsem říkal, v oblasti potravinového řetězce. A pak přecházíme k dalšímu, eh, což se týká i, eh, zdrav, i eh, krmiva na, dalších, eh, na další léta. Mám pocit, že ohledně tohoto dokumentu bylo dosaženo už dohody. V tom případě můžeme přejít k hlasování. Ano, můžeme přejít už rovnou k hlasování. Zeptám se, zda je třeba eh, předložit informace o trojstranných jednáních. Můžeme rovnou přejít k hlasování? Aha. E, byl jsem informován, že přecházíme k pátému bodu, který se týká budoucnosti evropského odvětví zahradnictví. Strategie růstu. A zpravodajkou je paní Aneta McIntyre. Nyní budeme hlasovat o přijetí návrhu zprávy, která je zprávou z vlastní iniciativy. E, máme 177 pozměňovacích návrhů a je tady ale už řada kompromisních návrhů což nám nepochybně hlasování značně usnadní. Chtěl bych se zeptat, zda si paní zpravodajka přeje něco k tomu říci. Pokud ne, eh, Pokud eh, jste mě vyzval, pane předsedo, tak mi dovolte, abych eh, řekla tolik. Je to moje první zpráva v tomto výboru a byla jsem nesmírně vděčná za obrovskou spolupráci. A jak se právě řekl, máme 167 pozměňovacích návrhů. My jsme se snažili velmi usilovně eh, zkrátit ten hlasovací seznam, aby to bylo zvládnutelné a byla jsem velice potěšená, eh, jaká spolupráce tady byla napříč všemi skupinami. A doufám, že už teď máme před sebou něco, co získá zásadní podporu ze všech eh, stran našeho výboru. Určitě všichni víme, jak důležité je odvětví zahradnictví, zejména proto, že eh, právě tolik zemědělské produkce přichází z malého vlastně půdního, eh, z malé části půdy, kde se zahradnictví provádí a proto doufám, že tady ta zpráva bude dnes takto odhlasována a jsem velmi vděčná za, spravodaj, za spolupráci. Děkuji paní zpravodajce a nyní přecházíme už k hlasování. Kompromis jedna, kdo je pro? Prosím, abyste zvedli ruku. Děkuji, většina eh, schvaluje. Takže eh, pozměňovací návrh 40 je další. Kdo je pro pozměňovací návrh 40? Prosím, zvedněte ruce. Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. Kompromis H. Chcete to ověřit? Eh, prosím, paní zpravodajka chce ověřit pozměňovací návrh 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 a 31 e, 20, čili schváleno. Je celkem 20 pro, 11 proti. E, teď máme kompromis H. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro tento pozměňovací návrh 44? Děkuji. Proti? Přijato. Kompromis I. Kdo je pro tento kompromis? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Přijato. 53. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Prosím zvednout ruce, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Přijato. Kompromis je, kdo je pro. Kdo je pro kompromis je, děkuji, proti. Aha, Pardon, omlouvá se pan předseda. Nejprve musíme hlasovat o pozměňovací návrhu 55. Kdo je pro, prosím zvednout ruce a hned to ověříme. Omlouvám se, elektronické eh, ověření hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Eh, tento pozměvací návrh nebyl přijat. Kompromis je. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Ověříme, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Pan Ren je proti. Je to 17 na 17, tudíž eh, tento pozměvací návrh byl odmítnut. V tom případě pozměvací návrh 63. Kdo je pro tento pozměvací návrh 63? Pro? Děkuji. Proti? Eh, tento pozměvací návrh? Ne, máme to ověřit? Ověříme poznací návrh 63. Zahajuji hlasování. Končím. Poznací návrh byl zamítnut. 64. Pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Přijato 65. Kdo je pro? Děkuji proti. Ověříme poznací návrh 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Přijatom. 66, kdo je pro? Proti? Schváleno. Další bude kompromis K. Ne, 60. Ne, nejprve je kompromis K. Jak už jsem řekl, kompromis K. Kdo je pro? Kdo je pro? Opakuje. Děkuji. Kdo je proti? A prosím, proti. Přijato. 69. Paní Jegle. Kdo je pro poznací návrh 69? Děkuji. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis L. Kdo je pro? Kdo je pro? Přijato. Proti, pardon, omlouvá se pan předseda ještě proti. Přijato, ano. Pře proti byl jeden, nemýlím-li se. E, nyní další bude 75. Kdo je pro? Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, schváleno. Ne, pardon, protože eh, kolega, který nemá kartu, eh, hlasoval proti, je rovný počet hlasů, tudíž nebyla při, nebyl přijat tento poznávací návrh ještě, že jsme to ověřili. Je tady 17 na 16, ale protože pan Len, který nemá kartu, byl také proti, tak je to neprošlo. Eh, kompromis M. Kdo je pro, prosím zvednout ruku. M. Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 85. 80, 85. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdá se mi, že bylo schváleno, ale raději ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Ano, jak jsem řekl, věru to bylo přijato. Kompromis N. Tak prosím, kompromis N, kdo je pro? Děkuji proti. Přijato. 89. Pozměvací návrh. Kdo je pro pozměvací návrh 89? Prosím. Osmdesát devět. Děkuji. Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, přijato 21 eh, proti 11 hlasům. Poznací návrh 91, kdo je pro? 91. Hm. Omlouvá se pan předseda 90. Kdo je pro pozměňovací návrh 90? Děkuji. Kdo je proti? Nebyl přijat tento pozměňovací návrh. Teď 92. Kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto 93. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis O. Kdo je pro kompromis O, prosím, kdo je pro? Kompromis O, děkuji, kdo je proti? Přijato 97, Poznávací návrh od pana Hojslinga. Kdo je pro poznávací návrh 97? 97 EPP je pro, kdo je proti? Pozměvací návrh byl přijat. Chcete to snad eh, ověřit? Tak dobře, tak zahajuje ověřovací hlasování 97. Pozměvací návrh 97 ověřujeme, končím hlasování. Přijato. Kompromis P. Zahaj... Kdo je pro kompromis P, prosím zvednout ruku. Děkuji. Kdo je proti? Kompromis byl přijat. Dále kompromis Q. Kdo je pro kompromis Q, prosím zvednout ruku. Děkuji. Kdo je proti? Přijato. 102 od pana poslance de Castro. Kdo je pro poznací návrh 102? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 103 pro. Děkuji. Kdo je proti? Přijato. 104. Kdo je pro? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování je to od e, návrhu 104. Zamítnuto. Kompromis R. Kdo je pro kompromis R? Děkuji. Proti. Kompromis byl přijat. Kompromis S. Kdo je pro kompromis S? Pro. Děkuji. Kdo je proti? Přijato. 113 pozměvací návrh. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zamítnuto. 114. Kdo je pro? 114. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 116. Kdo je pro? Prosím zvednout ruku proti. 116 e, přijato. 117. Hlasujeme o 117 pro. Děkuji. Proti. Zamítnuto. Kompromis T. Kdo je pro kompromis T? Prosím zvednout ruku. Proti. Přijato. Kompromis U. Kdo je pro kompromis U? Prosím zvednout ruku. Kompromis U. Děkuji. Proti. Kompromis přijat. Na 124 pozměňovací návrh. Kdo je pro? 124. Děkuji. Kdo je proti? Přijato. 120, 125. Kdo je pro návrh 125? Děkuji proti. Kdo je proti? Děkuji. Přijato. Poznací návrh 126. Kdo je pro? 126. Pro 126. Děkuji. Kdo je proti? Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Je to opozňovací návrh 126. 126. Zahajuji hlasování 126, končím. Přijato, opravdu. Chcete to ještě zopakovat? Opakujeme hlasování o pozněvací návrhu. Aha, ne, dobře, tak není třeba. Kompromis eh, V, kompromis V. Kdo je pro? Děkuji. Prosím. Děkuji, kompromis byl přijat. 131. Kdo je pro? Pozměvací návrh 131. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Eh, pozměvací 131. zamítnout tento pozměvací návrh. Kompromis dvojité V eh, Prosím zvednout ruku. Kdo je proti? Přijato, děkuji a dostáváme se k kompromisu X. Kdo je pro pozměňovací návrh X? Zvedněte ruku, kdo je proti? Ten Dezi zvedá ruku. Já se vždycky také dívám, jak on hlasuje. Dobře, tak to bylo přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 140. Pozměňovací návrh 140, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Kompromis, kompromis eh, Y, kdo je pro? Zvedněte prosím ruku, kdo je proti. Kompromis přijato. 146. Kdo je pro pozměňovací návrh 146? Zvedněte ruku. Děkuji, kdo je proti. Přijato. 147. Kdo je pro? Poznávací návrh 147. Děkuji. Kdo je proti? Poznávací návrh přijat. Kompromis AC. Kdo je pro kompromis AC, prosím zvednout ruku. Kdo je proti, přijato. Teď kompromis přijat. Dostáváme se k pozměnci 150 pro. Zvedněte ruku proti. Pozměvací návrh 150 přijat, 151, kdo je pro, zvedněte ruku, děkuji, kdo je proti, přijato. 155, dva, pane Svane de Castro, Stop, omlouvá se pan předseda, 152 de Castro. Při, děkuji, přijato. Poznávací návrh 153 od pana Vojčechovského. Kdo je pro? návrh 153 proti. Ověříme 153, kdo je pro. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Velmi se omlouvám, pane poslanče. Kompromis Z. Kdo je pro kompromis Z? Děkuji. Proti? Zamítnuto, ale raději budeme ověřovat závěr hlasování o kompromisu Z. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Kom... Pozměvací návrh 150 6. Kdo je pro? Svedněte ruku, kdo je pro. Děkuji. Proti? Ověříme. 156. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 157, kdo je pro, pozměňovací návrh 150, ne, ne, eh, Ano, skutečně eh, odpadlo to, protože Z kompromis byl přijat. Takže 159. Kdo je pro pozměňovací návrh 159? Zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto, děkuji. 161. 161, kdo je pro, od, od pana Nikulesku, kdo je pro, děkuji, kdo je proti. Zamítnuto, kompromis a a kdo je pro kom, tento kompromis? Zvedněte ruku proti. Přijato. Pozměvací návrh 164, pan Nikolesku. Kdo je pro tento pozměvací návrh? Prosím, zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování o 164. Končím hlasování. Velice děkuji. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 165. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Přijato 166. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Kompromis AB. Kdo je pro kompromis AB, prosím zvedněte ruku. Děkuji proti. Kompromis přijat. Teď uh, úvodní ustanovení první, kdo je pro, první bod, kdo je pro. Děkuji proti. Přijato. Eh, druhý bod preambuly, kdo je pro. Děkuji přijato. Tři, Kdo je pro? Děkuji, přijato. Čtyři, Kdo je pro? Proti? Zdá se mi, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pátý bod, kdo je pro? Zvedněte ruku, přijato. Kompromis B. Kdo je pro kompromis B? Kdo je pro kompromis B? Zvedněte ručičky. Kdo je proti? Přijatý byl i tento kompromis. A dostáváme se ke kompromisu A. Kdo je pro kompromis A, zvedněte ruce, schválený, děkuji, kompromis C. Kdo je pro kompromis C, prosím zvednout ruku, děkuji, bylo to přijato, kompromis D. Kdo je pro kompromis D, opakuji, děkuji, přijato. Dostáváme se k poznacím návrhu 15. Kdo je pro 15? Zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozměvací návrh 17 pro. 17. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato pozměvací návrh. 17 pana Hauslinga. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 18, 18, okay, okay. okay. Przepraszam, poprawka 18. Pozměňovací návrh 18. Děkuji, kdo je proti? Poznací návrh přijat. Kompromis E, kdo je pro kompromis E, prosím zvedněte ruku, děkuji. Kdo je proti? Kompromisu E byl přijat, děkuji. A nyní přicházíme ke kompromisu F. Kdo je pro F, zvedněte ruku, děkuji. Kdo je proti? Přijato. Nyní poznávací návrh 20 čtyři, Kdo je pro? Prosím zvednout ruku. 24. pozměvací návrh. Děkuji. Proti? Přijato. Pozměvací návrh 25. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zamítnuto, nebo to máme ověřit? Tak to ověříme. 25 ověřujeme. Kdo je pro, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Pozměvací návrh, kdo je pro 29, zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Přijato. Pozměvací návrh 29. Teď 30 od pana de Castro. Kdo je pro? Děkuji. A kdo tady nalevo hlasuje pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Přijato. Prosím, ověříme poznací návrh 30. Měl jsem pocit, že levá strana hlasovala také pro, jako pravá, ale raději ověříme. Třicítku. Kdo je pro, tedy pardon, říká pan předseda, končím hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Ano, přijato. Děkuji vám. 31, pan Hojsling, kdo je pro pozměňovací návrh 31? Děkuji. 31, pro, proti, zamítnuto. 32, kdo je pro 32? Děkuji, proti. Ověříme, zahajuji hlasování. 30, ke 32. Zahajuji hlasování, skončím hlasování. Přijato dobře. 33. Zahajuji, prosím zvednout ruku, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. 33. Ověříme, kdo zahajuje hlasování k pozměvacímu návrhu 33. Končím hlasování k 33. Zamítnuto 19 na 15, 34. Kdo je pro? Děkuji, proti, přijato. Teď budeme hlasovat o návrhu usnesení v pozměněném znění. Kdo je pro e, celý tento návrh v pozměněném znění? Kdo je pro? Aha, to musí být elektronicky, samozřejmě, takže zahajuje hlasování. Končím hlasování. přijata. Pan Lion je pro, ano, děkuji vám. Tak, takže je to 22 na 10. A teď přecházíme k dalšímu bodu. No, Přejdeme teraz do gost... Dobrá, nyní budeme hlasovat o zprávě paní Paulsen, která se týká šlechtění rostlin. Dostali jsme 104 pozměňovacích návrhů. Skupiny předložily 9 kompromisních návrhů. Táží se paní Paulsen, jestli si chce vzít slovo, než začneme hlasovat. Nechce. to hm? jest to, nie? Pani Paulsen, dobrze. Pani Paulsen, tak? To jest to? Yes. Okay. Proszę, państw, proszę Państwa, od... Dobrá, tak začneme hlasovat k této zprávě. Začínáme pozněvacím návrhem číslo 1. Kdo je pro PN1? Děkuji. Přijato. Kdo je pro dvojku? Děkuji. Přijato. Kdo je pro trojku? Děkuji. Přijato. Kdo je pro čtyři? Děkuji. Přijato. Kdo je pro pětku? Děkuji. Přijato. Kdo je pro šestku? Děkuji. Přijato. odstavec, respektive pozněvací návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, přijato. Nyní 23. Pozněvací návrh 23. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 23. Přijato. 24. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 25. Ne, tak 27. Tak 27. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti. Zamítnuto. Chcete ověřit? Dobrá. 28. zahajuji hlasování. Není potřeba? Dobrá, tak není. Tak pojďme dále. 29. Kdo je? Já se omlouvám, ale vzniklo to proto, že pan Bové chtěl elektronické hlasování, ale potom nakonec řekl, že nechce, tak já jsem řekl, že to je v pořádku. 29. Jinak to bylo, no dobrá, tak jsem špatně slyšel, omlouvám se. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pojďme dále. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Pan Lajn je pro, je to zamítnuto. 16 ku 16. No, zamítnuto. Pojďme dále. Kompromis 1. Kdo je pro? Přijato. Děkuji. Pojďme k 35. Kdo je pro? Zvedněte ruku, prosím. Kdo je proti? Přijato. Nebo ověřit? Dobrá, tak ověříme 35. Uzavírám hlasování o pozněvacím návrhu 35. Bylo to přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pojďme dále. Pozněvací návrh 40. Kdo je pro? Děkuji. kde je proti? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 45. Kdo je pro pozněvací návrh 45? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Pojďme. Já myslím, že ne. Dobrá, tak to ověříme. Ověříme pozněvací návrh 45, zahajuji elektronické hlasování. Ještě jednou elektronické hlasování PN45. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Tak to kvůli spoždění tlumočení, kteří hlasují trochu později. Nyní čtyřka, kompromis čtyři, kdo je pro, prosím zvedněte ruce. Přijato. Pojďme k 48. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Pojďme dále. 49. Kdo je pro PN49? od pana Houslinga. Děkuji, přijato. 47 od pana Lajona, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro kompromis 5? Děkuji, přijato. Pojďme dále. 52. Kdo je pro 52? Děkuji, přijato. 53. Kdo je pro PN53? Kdo je proti? Přijato. 54. Kdo je pro? Přijato. Děkuji. Pozněvací návrh 82. Kdo je pro? Ne, to odpadá. Dobrá. Takže kompromis 6. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Přijato. Pojďme ke kompromisu 7. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Přijato. Pojďme k 64. Kdo je pro PN 64? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. 65. Kdo je pro 65? Prosím, zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Bylo to přijato nebo ověřit? Ověříme. Dobrá, tak zahajuji elektronické hlasování k 65. Uzavírám hlasování. Ať hlasuje pan Leon jakkoliv, tak stejně to bylo zamítnuto. Nyní kompromis 8. Kdo je pro osmičku, zvedněte ruce. Děkuji, přijato. Nyní PN 70. Kdo je pro pozněvací návrh 70? Prosím, zvedněte ruce. Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 71, kdo je pro? Kdo je pro 71, prosím ruce. Nahoru, kdo je proti? nebo tohle bylo stáhnuto, tak máme o tom hlasovat nebo ne? v každém případě, kde je pro? Přijato. 72. Nebo to chcete uvěřit? Dobrá, tak ještě uvěříme 71. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 17 ku 17, pan Leon je proti, takže to bylo zamítnuto. 72. Kdo je pro pozněvací návrh 72? Prosím, hlasujte. Děkuji. Kdo je proti PN 72? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Ještě jednou kompromis 9. Přijato. Pojďme k pozněvacímu návrhu 80. Kdo je pro pozněvací návrh 80? Ne 80, proč ne? Aha, dobrá. Tak v tom případě 81, ano? Kdo je pro pozněvací návrh 81? Děkuji. Přijato. 83. Kdo je pro? Taky ne. Dobrá, tak to odpadá, takže další 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď? Co teď? 86. Pozněvací návrh 86. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. 89? 90? OK. Přechodí do poplatku. Tak nyní 90. Kdo je pro pozměňovací návrh 90? Kdo je pro číslo 90? Kdo je proti? Přijato. 91. Kdo je pro pozměňovací návrh 91? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 93. 3 odpadá, takže 94. Kdo je pro pozměvací návrh 94? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozměvací návrh 95. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Pozměvací návrh 97. Kdo je pro pozměvací návrh 97? Děkuji. Přijato. 98. Kdo je pro pozměňovací návrh 98? Kdo je proti? Zdá se mi, že to bylo zamítnuto, ale ověříme si to. Pozměňovací návrh 98 zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 99 odpadá. Ne, neodpadá. Takže budeme hlasovat o 99. Kdo je pro? Hlasujte, prosím. Kdo je proti? Přijato. Pojďme k pozněvacímu návrhu 100. Kdo je pro? Stovku. Kdo je proti? Přijato. 101. Kdo je pro PN 101? Zvedněte ruce. Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Popravka numer 102. Kdo je za popravku? 102. Kdo je pro? Přijato. Pojďme k pozněvacímu návrhu 105. 104. Pozněvací návrh 104. Kde je pro? Děkuji. Kde je proti? Přijato. A teď? Pozněvací návrh 7. Bod 7. Kdo je pro bod 7? Zvedněte ruce, prosím. Děkuji. Přijato. Osmička, kdo je pro osmičku od pana Hauslinga? Děkuji, přijato. Devítka, kdo je pro? Kdo je pro devítku? Kdo je proti devítce? Přijato. Desítka. Máme o tom hlasovat? Ano. Takže se návrh 10. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 11, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 12, kdo je pro? Děkuji. A kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 13. 14. Kdo je pro pozněvací návrh 14? Děkuji, přijato. 15. Kdo je pro pozměňovací návrh 15? Děkuji, kdo je proti? Zamítnuto. 16. Od pana Hauslinka, kdo je pro pozměňovací návrh 16? Děkuji, kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 17. Kdo je pro 17? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 18. Kdo je pro pozněvací návrh 18? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 19. Kdo je pro 19? Kdo je proti? Můžeme to vzít za přijaté, anebo je potřeba ověřit. Dobrá, ověříme pozněvací návrh 19, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Takže zamítnu to. I s hlasem pana Lajona. Teď dvacítka. Zahajuji hlas. Teda, kdo je pro, zvedněte ruce. Nebudeme ještě hlasovat elektronicky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. Pro zápis potřebujeme vidět přesně, kolik lidí hlasovalo, tak se ptám pana Leona, jestli hlasuje pro anebo proti. Hlasuje pro, takže 25 pro. přehodíme do punktu 7. Pojďme k bodu 7, což je zpráva paní Reimer týkající se úředních kontrol. Jak vidíte, výbor Envy je gestčním výborem, zatímco výbor Agri má určité kompetence podle jednacího řádu bodu 50. 383 pozněvacích návrhů bylo předloženo s tím, že v devíti případech se bude hlasovat blokově, tak aby to hlasování bylo efektivnější. Takže navrhuji, abychom hlasovali, ale možná paní poslankyně si chce vzít před hlasováním slovo. Je to tak? Prosím. Ne? Dobrá, tak ne, budeme hlasovat. Přechodíme v tatím naši do hlasování. Dobrá, budeme hlasovat první blok. Kdo je pro první blok? Prosím, zvedněte ruce. Děkuji, kde je proti? Kde je proti? Myslím, že zamítnu to, ale můžeme to ověřit. Dobrá, zahuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. Pan Leon je pro a je to 15 na 15, takže zamítnu to. Ne, proti je. Tak o to více. Pojďme dále. Druhý blok. Kdo je pro blok 2? Zvedněte ruku, prosím. Kdo je proti? Kdo je proti? Já myslím, že to bylo pro, ale můžeme ověřit blok 2. Zahajuji elektronické... Ne? Já si myslím, že elektronicky ověříme druhý blok pro jistotu. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. To bylo jasné. V tom případě pojďme k pozněvacímu návrhu číslo 24. Pozněvací návrh 24. Zpravodajky, kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní pozněvací návrh 96. Kdo je pro pozněvací návrh 96? Zvedněte ruku, prosím. Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 25. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 27. Kdo je pro? Pozněvací návrh zpravodajky 27. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 97. Kdo je pro PN 97? Děkuji, přijato. Nyní pozněvací návrh 28, tam se hlasovat nebude. Takže nyní nás čeká 101. Kdo je pro pozněvací návrh 101? Prosím, zvedněte ruce. Děkuji. Přijato. Pozněvací návrh 102. Děkuji. Přijato. Pozněvací návrh. Eh, chcete Chcete ověřit, nebo? Prosím. Chcete slovo? Pane předsedo, já jsem neslyšel, že by se hlasovala sta dvojka. Vy jste říkal jenom, že to bylo přijato. Mezi čase, než mi doběhl překlad, tak už je to posunulo. Já sám moc omlouvám. Já prostě, když vidím, že koordinátoři hlasují jednoznačně pro, tak jsem to chtěl zkrátit, tak už se neptám, kdo je proti. Jestli všichni koordinátoři zvednou ruku pro, tak vidím, že je to většina. Možná, že to není úplně přesně podle formálních pravidel, tak se vám za to omlouvám a budu se ptát, kdo je proti. Prosím. Já to chápu. Já jsem neslyšel, že by se vůbec hlasovalo o té stodvojce. Možná, že se to ke mně nepropracovalo překladem. Bez mikrofonu, pan předseda. Já se vám za to omlouvám. Budeme hlasovat o 101. 101. Uzavírám 101. Teď jsme u 101. 101. Uzavírám toto hlasování o pozměňovacím návrhu 101. 101 byla přijata. A teď k pozměňovacímu návrhu 102. Kdo je pro 102, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní 103. Kdo je pro pozměňovací návrh 103? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměvací návrh 105. Ne, ještě ne. Teď 34, dobrá, takže pozměvací návrh 34, omlouvám se za to. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 105. Kde je pro? Děkuji. Kde je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 106. Kde je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 35. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Přijato. A nyní pojďme k pozněvacímu návrhu 110. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 110. Uzavírám hlasování. Pan Lajon proti. Odmítnut, zamítnuto. Pozněvací návrh 112. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Přijato. Většinost byla pro. Většina byla pro. Nyní 36, kdo je pro? Děkuji, přijato. 114, kdo je pro? Kdo je proti? Zdá se mi, že přijato, ale můžeme to uvěřit. Pozněvací návrh 114 zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 116. Prosím, zvedněte ruku, jste pro. Pozněvací návrh 116, kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 118. Kdo je pro pozněvací návrh 118? Kdo je proti? Neviděla jsem hlasování levé části, takže ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Je to pozněvací návrh 118. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 119, kde je pro? Děkuji. Přijato. 120, kde je pro? 120 teď, kde je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 121. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 37. Kdo je pro? Od zpravodaje zpravodajky. Děkuji, přijato 38. Také od zpravodajky, kde je pro. Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 40. Je to tak? Moment. Oh, yes. Okay, 120. Tak ne, 125. Kdo je pro pozněvací návrh 125? Prosím, hlasujte. Zvednutím ruky. Děkuji, kdo je proti. Zamítnuto. Teď pozněvací návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 127. Kdo je pro pozněvací návrh 127? Děkuji, přijato. Kdo je pro pozněvací návrh 128? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 41. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 133. Kdo je pro? Omlouvám se. Pozněvací návrh 135 135. Kdo je pro pozněvací návrh 135? Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 137. Kdo je pro PN 137? Zvedněte ruku, prosím. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 138. Kdo je pro pozněvací návrh 138? Kdo je proti? Proti? Přijato. Pozněvací návrh 139. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 142. Kdo je pro? Přijato. Tak to bylo 42, teď je 142. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to. Budeme elektronicky hlasovat o pozněvacím návrhu 143. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 16 k 13. 100 teď pozněvací návrh 145. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 43 zpravodajky. Ano, 43, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. A nyní pozněvací návrh 44. Kdo je pro pozněvací návrh 44? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní pozněvací návrh 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní pozněvací návrh 45. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Přijato. Nyní pozněvací návrh 149. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 150. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 151 také zpravodajky, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Přijato. Pozněvací návrh 152. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozměvací návrh 153. Kdo je pro PN 153? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 155. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. 156. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozděvací návrh 47. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 157. Kdo je pro? Paní zpravodajka si chce vzít slovo, prosím. Já mám jednu otázku. Eh, k dnešnímu hlasování. Máme volný mandát, takže není možné jenom sledovat koordinátory, přestože někteří mohou eh, chtít podpořit své koordinátoře, ale každý má právo na svůj vlastní postoj, takže není možné jenom sledovat, co eh, ukazují koordinátoři. Ano, děkuji, přijímám to. Pozměňovací návrh 47 od zpravodajky, kdo je pro, Děkuji, kde je proti. Přijato. Pozněvací návrh 157. Kdo je pro pozněvací návrh 157, prosím zvedněte ruce. Ne. Pozněvací návrh 48, omlouvám se, tam se nehlasuje. Takže půjdeme na pozněvací návrh 158. Kdo je pro? Zvedněte ruce. 158. Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 159. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 160. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 162. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ověřit 164? Dobrá. Ověříme 164. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 164 zamítnuta. 49. Kdo je pro pozněvací návrh 49? Kdo je proti? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 165. Kdo je pro 165? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 166. Kdo je pro? Zvednout ruku, prosím. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 50 od zpravodajky. Kdo je pro pozněvací návrh? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 51, také od paní zpravodajky, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Přijato. Pozněvací návrh 160. Ne, 52. Kdo je pro 52 od zpravodajky? Děkuji, kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 169, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 170, kdo je pro? Kdo, Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 171, eh, kdo je pro? Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Přijato. 172. Kdo je pro? Proti. Kdo je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování ke 172. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 174, kdo je pro? 174, děkuji, proti. Zamítnuto. 175, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 176 pro, proti, zamítnuto. 177 pro, proti, zamítnuto. 178, kdo je pro, proti, přijato. 179 pro, proti, přijato. 182, kdo je pro 182? 182. Kdo je proti? Zopakujeme, omlouvám se. 182. Končím hlasování. Přijatom. 184, kdo je pro 184, kdo je proti. Zamítnuto 186, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 186 ověříme, protože si to publikum přeje, kdo je pro. Ještě jednou 186, končím hlasování. Eh, zamítnuto. 187, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ověřit? Dobře. 187 ověřovací hlasování zahajuje. Končím. E, zamítnuto. Dostáváme se k bloku třetímu. Kdo je pro blok číslo 3? Eh, eh, pro, proti, kdo je proti? Zdá se mi, že více je proti, ale ověříme to. Takže blok číslo 3 ověřujeme. Končím hlasováním. Zamítnuto. Kdo je pro pozměňovací návrh 53? Aha, ne, tak to odpadlo. Čili teď se ptám, kdo je pro blok číslo 4, kdo je proti. E, neprošlo to. Pozměňovací návrh 188. Kdo je pro pozměňovací návrh? Dobře, eh, ověříme hlasování o čtvrtém bloku. Zahajuji ověřovací hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Ano, opravdu byl zamítnut. Pozměňovací návrh 189. 189, kdo je pro, proti? Zamítnuto. 190, kdo je pro 190? Kdo je proti? 190, zamítnuto. 191 pro, proti, zamítnuto. 192, kdo je pro, proti, zamítnuto. Dále 196. Kdo je pro pozměvací návrh 196? Děkuji. Proti? Schváleno. Dále 198. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? E, přijato. 19. Kdo je pro? 19. Pardon, omlouvá se pan předseda. Aha, to byla chyba, říká pan předseda. Pozměňovací návrh 199. Kdo je pro pozměňovací návrh 199? Kdo je proti? Kdo je proti? Zamítnuto. 201. Kdo je pro pozměňovací návrh 201? Děkuji. Proti? Ověříme 201. Odzahajuji hlasování. Končím hlasování. A pan Lajon, nemáme ho tady zamítnuto. 202. Kdo je pro 202? Děkuji. Proti? Zamítnuto. 203 pro. Kdo je pro 203? Děkuji. Kdo je proti 203? Zamítnuto. 204. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Ověříme 204. Zahaje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 205. Vracíme se k pozměvacímu návrhu číslo 202. Zahajuji hlasování 202. Na žádost tady pana poslance 202. Končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Já jsem sice nehlasovala, ale nedá se nic dělat. 203. Zahajuji hlasování. 203. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 205. Kdo je pro pozměvací návrh 205? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Zamítnuto. 207. 207. Kdo je pro 207? Zvedněte ruku proti. Zamítnuto. 208 pro kdo je pro 208, kdo je proti? Zamítnuto 50, ne, 210, 210, ano. Kdo je pro pozměňovací návrh 210? Proti? Kdo je proti? Přijato. 213. Kdo je pro 213? Kdo je proti? Zamítnuto. 214. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 215. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 217, kdo je pro? 217. Proti. Zamítnuto. 62. Pardon, 219. Kdo je pro pozměňovací návrh 219? Pro. Proti kdo je proti? Děkuji, přijato. Ověříme, dobře. Tím spíš, že to je můj pozměňovací návrh. Takže zahajuji hlasování k 219. Končím hlasování. Zamítnuto, děkuji. 220. 220. Pro, proti. Kdo je proti? Přijato. 221. Pro. Děkuji. Proti. Kdo je proti? Zamítnuto. Ověříme 221. Zahajuje hlasování. 221. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 222, kdo je pro? 222 pro, proti? Kdo je proti? Zamítnuto. Dále. 228. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 229 pro, proti. Ověříme 229. Zahajuje hlasování. Končím hlasování o 229. Devatenáct pro, deset proti, přijato. 65 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 230. Kdo je pro? Proti? Kdo je proti? Přijato. 231. Kdo je pro? proti, přijato. 232 pro, proti, přijato. 236, kdo je pro, proti, kdo je proti 236? Ověříme 236. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet pět pro, přijato. 237, kdo je pro? 237. Kdo je proti? Přijato. 67 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Přijato. 238. Kdo je pro? Proti. Přijato. 239. Kdo je pro? 239. Kdo je proti? Zamítnuto. 240. Kdo je pro 240? Kdo je proti? Zamítnuto. 241. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 242 pro. Pro. Kdo je proti? Zamítnuto. Ověříme 242. Zahajuje hlasování k 242. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 243, zahajuji hlasování, pardon, kdo je pro, omlouvá se pan předseda, kdo je pro, děkuji, kdo je proti, přijato. 68, kdo je pro, 68 od zpravodaje, kdo je proti, přijato. 244 Hane. 69, 69, kdo je pro, je to zase od eh, zpravodaje, kdo je proti, přijato. 70 také eh, od zpravodaje pro, děkuji, proti, přijato. Teď zase eh, pátý blok kdo je pro pátý blok? Eh, zvednout ruku, prosím. Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Dvěstě čtyřicet pět. Kdo je pro? Proti? Přijato. 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 248. Kdo je pro? 248. Děkuji proti. Zahajuji hlasování k 248. 248, končím hlasování. O jeden hlas neprošlo zamítnuto. 249, kdo je pro pozměňovací návrh 249? Děkuji. Proti? Přijatom. 251. Kdo je pro? 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 252. Kdo je pro 252? Děkuji proti. Zamítnuto. 77. Zpravodaj. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Přijato 253. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 253. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Ověříme 253. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvěstě padesát tři. Ověřujeme dvěstě padesát tři. Dobře, tak eh, zopakujeme hlasování 253. Hlasujeme o poznací návrhu 253. Končím hlasování. Omlouvám se, tam byl o chyba. Takže bylo to přijato a přecházíme k pozměňovacímu návrhu 255. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. 256. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 257. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? 257 zahajuje hlasování. Končím hlasování. V 16 k 14. O dva hlasy prošlo, bylo přijato. 259, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 260, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 262, kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 263, kdo je pro? Kdo je pro 263, kdo je proti? 263 zamítnuto. 264 Pozměňovací návrh 264, kdo je pro? Proti? Přijato. 265, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 266, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 267, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Teď eh, blok číslo 6. Kdo je pro eh, blok eh, číslo 6, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Přijato. Chcete ověřit? Zahajuji hlasování k šestému bloku. Zahajuji hlasování. Děkuji a končím hlasování. Přijato. Děkuji. Dále pozměňovací návrh 272. Kdo je pro? proti, přijato. Dvěstě Kdo je pro? 273. Proti? Zamítnuto. 274. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 275. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 276. Pro, pro proti? Zamítnuto. 277. Kdo je pro? Kdo je proti? Omlouvám se, ale to bude třeba eh, schvá- eh, ověřit. 277 ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. Eh, rozhodnu, rozhodující většinou. 278, kdo je 278, kdo je pro, kdo je proti, přijato 279, 279, kdo je pro, kdo je proti, přijato 280, kdo je pro, kdo je proti, přijato 281, kdo je pro, proti, zamítnuto, 282 pro, proti, zamítnuto, 283, kdo je pro, proti, zamítnuto, 284, kdo je pro, proti, přijato. 78. Zpravodaj, kdo je pro? Pro 78. Proti. Přijato. Pozměňovací návrh 285. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 286. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Přijato. 287, kdo je pro? Proti? Přijato. 288 pro? Proti? Přijato. 289, kdo je pro? Děkuji proti, přijato. 290, kdo je pro? Děkuji proti. Přijato. 291 pro. Kdo je proti? Přijato. 292, kdo je pro? Proti? Ověříme 292, zahajuje hlasování. Končím hlasováním. Zamítnuto. 293, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. 294, kdo je pro. Děkuji proti. Přijato. 295. Kdo je pro? 295. Proti? Přijato. Teď eh, sedmý blok. Prosím, abyste zřetelně hlasovali, kdo je pro sedmý blok. Děkuji. Pro, proti. Kdo je proti? Přijato. Teď 300. Eh, Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 300? Proti. Zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, opravdu tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Dále eh, od pana de Castra pozměňovací návrh 301. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruce. Kdo je proti? Přijato. 303. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 303. Děkuji. Kdo je proti? Ověříme 303. zahajuje hlasování, omlouvám se. 303. zahajuje hlasování. Děkuji a končím hlasování. Přijato. Víte, já mám brýle, Eh, na dálko. A musím si, je, musím si je jinak sundávat a často se pak mohu zmílit. Takže 302, kdo je pro 302? Zvedněte prosím pořádně ruce, kdo je proti. Kdo je proti e, zamítnuto 304? Prosím. Prosím, eh, zpravodaj. Zpravodajkyně. Když eh, toho říkáte více, více věd, tak počkejte prosím na překlad, protože zejména do Němčiny to chvilku trvá. Když jenom říkáte to hlasování, tak je to v pořádku, ale když eh, k tomu máte nějaký komentář, tak prosím ještě počkejte na to, než se to dotlumočí. Do, do, do ano, děkuji, budu se snažit. Uh, 302. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 302? Proti. Zamítnuto. 304. Kdo je pro pozměňovací návrh 304? Kdo je proti? Přijato. Ověříme 304. Zahajuje hlasování, protože eh, si to přeje plénum. zahavě hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 305. Kdo je pro pozměvací návrh číslo 305? Pardon, omlouvá se pan předseda. 307. Kdo je pro pozměvací návrh 307? Pro, proti? Přijato. 308. Kdo je pro? 308. Děkuji. Proti? Přijato. 310. Kdo je pro? Aha, pardon. 309. 309. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ověřit? Dobře, 309. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Děkuji. Uzavíráme hlasování. Nyní 85, a předchozí byla zamítnuta. Kdo je pro 85? -ku? Kdo je proti? Přijato. Nyní Dobrá, uvěříme 85. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 85. Uzavírám hlasování. Zamítnuto, pan Leon, odmít, zamítnuto. Nyní 313. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. 314. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 315. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 316. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 317. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 318. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 319. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 319. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 320. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 321. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Přijato. 322. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Přijato. 323. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 323. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 324. Kdo je pro pozněvací návrh 324? Kdo je proti? Zamítnuto. 325. Kdo je pro pozněvací návrh 325? Kdo je proti? Přijato. Pozměvací návrh 326. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. 327. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Děkuji. 328. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 329. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 330. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh blok 8. Kdo je pro přijetí bloku číslo 8? Děkuji. Kdo je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování k bloku číslo 8. Blok 8. Hlasování zahájeno. Uzavírám hlasování o bloku 8. Zamítnuto. A nyní pozněvací návrh 338. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnu to. Nyní blok 9. Kdo je pro přijetí bloku 9? Prosím, zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Nyní ověřit. Dobrá, pan poslanec Des chce, abychom ověřili blok 9, tak zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní pozněvací návrh číslo 342. Kdo je pro PN 342. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 343. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 344. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 345. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 346. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 347. Paní Ajuso. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 348. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 349. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 350. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 351. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 352. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 353. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 354. Pro? Děkuji. Proti? Přijato. 355. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 356. Kdo je pro? 356. Kdo je proti? Zamítnuto. 357. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 358. Kdo je pro? Proti? Přijato. 359, kdo je pro? Proti? Přijato. 360, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 361, kdo je pro? Proti? Přijato. 362, kdo je pro? Proti? Přijato. 363. Kdo je pro? Proti? Přijato. 364. Kdo je pro? 364. Kdo je proti? Zamítnuto. 365. Kdo je pro? Proti? Přijato. 366. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 367. Kdo je pro? Proti? Přijato. 368. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 369. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 370. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 371. 371. Kdo je pro? Proti? Přijato. 373. Ještě ověříme 371. Dobrá, zahajuji hlasování. Zahuji hlasování o 371. Uzavírám hlasování. Přijato. 373. Kdo je pro 373? Kdo je proti? Přijato. 374. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 375. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Chcete ověřit? Dobrá, tak ověříme. 375. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Přijato. 376. 376. Kdo je pro? 376. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 377. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 378. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 379. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 380. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to. 380. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato o čtyři hlasy. 381. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 382. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ověříme 382. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Zamítnuto. 383. Třista kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? 383 ověříme. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování 383. Uzavírám hlasování. Odmítnuto 17 hlasy, tedy o 4 hlasy. Nyní budeme hlasovat o pozněvacím návrhu 86. Kdo je pro pozněvací návrh 86? 86. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 91. 91. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 92. Kde je pro? Děkuji, kdo je proti. Přijato. Tady ne. Pozněvací návrh 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o textu v pozměněné verzi, a to elektronicky. Kdo je pro přijetí tohoto stanoviska? Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Stanovisko bylo přijato. Mnohokrát děkuji paní zpravodajce. přerwa. Proszę Państwa, spotykamy się o godzinie... Takže končíme a uvidíme se znova v 15 hodin s panem řeckým ministrem, úřadujícím předsedou rady. Ne, ještě ne? Aha, tak pardon, pardon. Bod 8, co pak to je bod 8? Poslední bod velmi příjemný a sympatický. Koordinátoři později nebudou, tak máme zprávu o návštěvě delegace našeho výboru ve Španělsku v obci La Rioja. Já jsem vedl tu delegaci mimochodem, takže mám pár připomínek. Rád bych využil této příležitosti a předložit eh, zprávu o delegaci, která navštívila 28. až 30. října španělský region Lariach. Z organizačních důvodů jsme nebyli schopni prezentovat tuto návštěvu ve výboru a jsem velice rád, že tak můžeme učinit nyní. Chtěl bych poděkovat paní Herans Garci za zorganizování velmi zajímavého pobytu. Už jsem to několikrát zmiňoval. Ten program nám ukázal hlavní zemědělské aspekty tohoto regionu, především vinařského sektoru, ale také hovořil o zahradnické produkci a produkci síru. Hodně jsme se dozvěděli o problematice kvality. V delegaci byla také paní poslankyně Luling, který, jak víte, předsedá mezi skupině pro víno, potom pan Capula Santos, pan Hausling a paní Garcia Pérez. Setkali jsme se s ministrem zemědělství, a také s představiteli komunity, s místní samozprávou, zemědělskými združeními, místní radou, která dozoruje chráněné názvy původu a kromě toho jsme také navštívili mlékárenskou farmu, která vyrábí sír Také jsme viděli pěknou vinici. Byla to velmi zajímavá návštěva, na které jsme viděli velmi dobré příklady propagace a spolupráce mezi zemědělci a místní samozprávou nebo regionální samozprávou, protože tato samozpráva věnuje mnoho času a energie podpoře drobných producentů a zpracovatelů vína a síru. Takže věnují velké množství energie kvalitě, propagaci, takže následně produkty z tohoto regionu jsou známy po celém světě. Udělalo to na nás velký dojem, jak už jsem říkal, bylo to velmi zajímavé, sledovat přístup eh, regionální spolupráce k této podpoře drobných producentů vína a síra a také jak podporují propagaci a prodej. My jsme měli pocit, že by tento region mohl být eh, příkladem pro jiné regiony a země. Takže ještě jednou jsem chtěl poděkovat za skvělou organizaci. Myslím, že paní poslankyně Herans Garcia si chce vzít slovo. Ona a její asistentka přispěly ke skvělé organizaci této návštěvy, takže prosím poděkujte také svému týmu a také regionální samozprávě. Už je to celkem dávno, ale přesto ta návštěva pro nás byla velice zajímavá a sympatická. I pan Kopla to si chce zít slovo. Prosím, máte slovo. No, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem eh, chtěl pouze souhlasit s tím, co jste říkal. Chci vám také poděkovat za to, že jste tuto delegaci vedl velmi šikovně. Byla to nesmírně užitečná návštěva a myslím, že jakýkoliv region by mohl být pyšný na takto prosperující zemědělský sektor. Všichni eh, také, se, se kterými jsme se setkali, byli velmi schopní a byli pyšní na, svůj, eh, na své zemědělství a vinařství. Návštěva byla velmi dobře zorganizovaná, byli jsme přivítáni velmi pohostinně různými španělskými zásupci a organizacemi. Chtěl bych poděkovat eh, také Ester za to, kolik práce věnovala přípravě této návštěvy a panu předsedovi za to, jakým eh, úžasným způsobem nás vedl. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát. Vidím to podobně. Paní poslankyně Garcia si chce vzít slovo, prosím. Ještě jednou děkuji a vemte si slovo. Pues muchas gracias, señor Sikierski. Děkuji, pane Sikierski. Chtěla bych také poděkovat panu Kaplasi Santosovi za jeho laskavá slova. Jak poděkovat také tomuto výboru, všem svým kolegům. Děkuji, že jste navštívili region, ze kterého já pocházím, La Rioja. Jak už jste právě říkal, účelem této návštěvy bylo zjistit si eh, více o situaci v tomto regionu. Víme, že to je velmi zemědělsky zaměřený region, také máme velký potravinářský průmysl, který eh, samozřejmě zpracovává ty eh, Eh, plodiny, které se tady eh, pěstují, zejména také víno. A eh, všichni byli příjemně mm, potěšení vaší návštěvou španělským zemědělství, také zástupci regionální vlády, dále různí zastupitelé, poradce a samozřejmě také předseda místního parlamentu a potom to byly, byla místní združení. Ta návštěva se získala hodně mediální pozornosti, jak v regionálních médiích, tak v celostátních médiích. A je dobře, že se nám podařilo propagovat naši práci nejenom v regionu, ale také celostátně. A také máme velmi dobrou spolupráci se sousedními regiony. Hodně tedy pozornosti v tisku a obecně lze návštěvu, tuto návštěvu považovat za velký úspěch. Také bylo dobře, že naši zemědělci měli šanci mluvit s evropskými poslanci, měli možnost vysvětlit eh, své podnikání a své postoje a získali jsme tady řadu kontaktů, které bychom jinak asi eh, nezískali. Vůbec zástupci zemědělských družení tady byli velmi ochotní eh, se s námi setkat a já si myslím, že ta příležitost se všem vyplatila. A dále bych chtěla ještě jménem, poděkovat jménem regionální vlády. Bys. Já sama bych za sebe chtěla poděkovat, protože si myslím, že pro nás bylo velmi užitečné například eh, vidět na vlastní oči ten zavlažovací systém, který by mohl sloužit jako příklad pro ostatní, kteří například eh, vyrábějí eh, cukr v této oblasti. To také souvisí s reformou společné dětské politiky a sektoru cukru. Také eh, si myslím, že bylo velmi užitečné se podívat na to, jakým způsobem funguje Fond pro podporu eh, venkova, který přispěl na rozvoj toho zavlažovacího systému a já doufám, že všichni možná v příštím volebním období se vydáte do La Riochy a budete se snažit eh, seznámit se také s další, s tou dolní částí tohoto regionu. Musíte si uvědomit, že přestože je to relativně malý region, tak tady jsou obrovské eh, rozdíly. Jaké jsou tedy podmínky pro eh, pěstování plodin, jak, kolik je tady vody. Je to La Rioja Bacha, tento region, do které bych vás také ráda jednou chtěla pozvat.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 laskavě vyřídila díky všem regionálním orgánům, organizátorům a vašim spolupracovníkům, protože skutečně ta návštěva byla vynikajícím způsobem organizovaná. Jak určitě víte, já jsem byl také zpravodajem eh, u zprávy, která se týkala eh, malých eh, farem a já jsem se právě na této návštěvě hodně naučil, protože pokud je o vinařství, tak vím, že tento sektor je velice dobře organizován, ale co na mě zvlášť zvlášť zapůsobilo, byl sektor výroby síra. Jsou to drobní výrobci, kteří chovají kozy, ovce, hovězí dobytek a všichni spolupracují právě se zpracovatelským odvětvím, což je příklad, který zajisté zaslouží následování. A já o tom často hovořím také u nás, v naší zemi. Říkám, že právě pokud, že ti drobní eh, farmáři, drobní výrobci, pokud jde o propagaci a o normy, tak tady musí mít větší podporu i regionálních orgánů. Nejde o nějaká snad zvláštní preference, ale o vytvoření příslušných podmínek pro rozvoj malých eh, zemědělských výrobců to je opravdu výborný příklad. Chci poblahopřát vám, paní poslankyně, ale také jsme byli velice srdečně přijati producenty. Dokonce já sám jsem byl individuálně pozván, zřejmě to někdy využiju, protože opravdu, jestli je tam velice krásná příroda, je to krásný region, proto bych chtěl poděkovat všem účastníkům této návštěvy, jakož i organizátorům, organizátorům z výboru, zejména bylo to vynikajícím způsobem eh, hra, eh, uspořádané. Málo kdy se účastním takovýchto studijních výjezdů, ale skutečně to bylo vynikající. Ještě eh, dokonce před tou návštěvou jste se začala učit polské. A to jsou, určitě tady budou další pokroky. Takže, dámy a pánové, tím jsme ukončili projednání posledního bodu našeho dopoledního zasedání. Ve, ve tři hodiny budeme pokračovat a velice prosím, abyste sem přišli, protože eh, tady budeme mít ministra Řecka, který eh, je odpovědný za rozvoj venkova a výživy. Proto se už teď těšíme na toto setkání, které bude nepochybně velice zajímavé jak obecně, tak i zvlášť pro zemědělství. Čili uvidíme se zase v 15 hodin. Omlouvám se, pokud eh, někde něco trošičku eh, haprovalo při hlasování, ale musel jsem eh, nahradit pana de Castro. A omlouvám se a děkuji.